předkládá zahraniční výbor, a který se vztahuje k zhoršování humanitární situace na Sri Lance. Počkáme, až paní komisařka se usadí. A pak můžeme zahájit naši rozpravu a zahájíme tím, že dělíme slovo zástupci zahrani, zástupkyni zahraničního výboru, paní Wegen, která má slovo na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla poděkovat předsedovi zahraničního výboru, který souhlasil eh, s procedurou 91, tak abychom na pořad jednání dali tuto naléhavou rezoluci, protože během našeho posledního zasedání plenárního jsme tady již měli eh, jednu tuto naléhavou otázku k věci Sri Lanka a Evropský parlament souhlasil, nebo pardon, pan předseda toho výboru souhlasil s tím, eh, že dnes budeme mít tento bod na pořadu jednání. Děkuji také vám, paní komisařku, že jste se k nám přepravila. Vím, že je to pro vás eh, velice pozdě, ale my tady musíme vyslat silný politický signál vládě a tamovským eh, zástupcům Sri Lanky, protože tamelským zástupcům Sri Lanky, protože my jsme zkrátka potřebovali zareagovat, situace se zhoršuje ze dne na den, máme zde přímá svědectví rodin eh, tohoto tamilského obyvatelstva v Evropě a oni nám poskytují svědectví o tom, co se děje jejich rodinám, eh, které eh, vlastně jsou v pasti mezi tamilskými tygry a vlastně tato, toto obyvatelstvo velice trpí. Nevíme, kolik osob je tím dotčeno, ale myslíme si, eh, že to je až 200 eh, tisíc osob, které potřebují evakuaci. Co to znamená? Nevládní organizace si přejí, aby byly evakuováni námořní cestou, ale já bych chtěla položit otázku, kam tito lidé půjdou. Dnes odpoledne jsem se setkala s jednou dívkou, která se narodila v uprchlickém srílanském táboře, dnes je v Evropě a pokud toto tamilské obyvatelstvo má opustit své území, aby mohli žít v uprchlických táborech, tak to není řešení. Chceme tímto dosáhnout příměří. E, samozřejmě, že tady bude diskuze, ale chceme, aby zde došlo k okamžitému příměří a aby obyvatelstvo mohlo žít v bezpečí, aby nebyli v nebezpečí. Víme, že jsou tady lidé zabíjeni. Dnes jsme viděli další příklad eh, prostřednictvím toho svědectví, kterého se nám dostalo. Sýlanská vláda spolupracuje s nevládními organizacemi a se zeměmi, které požadují, které mají dobrou vůli a chtějí vyřešit tento konflikt. Přejeme si, aby Evropská unie mohla pomoci dopravení léčiv a potravin do tohoto území. Ve jménu mé skupiny eh, a tady vlastně i ve jménu zelených jsme v pondělí v komisi ve výboru AFEK předložili e, tuto iniciativu a my bychom si přáli, aby tato otázka brána vážně našimi, kolegami, našimi kolegy, kteří mají různé zájmy v e, této zemi a již před již dlouhou dobu Někteří členové parlamentu chtějí hovořit o otázce Sri Lanky, ale zatím z některých důvodů nebylo možné diskutovat o této věci, o eh, tamilském obyvatelstvu a o jejich situaci, která se stále zhoršuje od 80. Eh, let. Paní komisařko, jste mezi námi a já si myslím, že bychom možná proto mohli položit i další otázku. Evropská unie působí jako určitá možnost eh, při řešení tohoto konfliktu a možná, že dnes je vhodný okamžik proto, abychom si položili otázku, zda by bylo možné vytvořit uvnitř Evropské unie určitý orgán pro řešení eh, konfliktů. Vidíme eh, na Kavkazu nebo i jinde, že Evropská unie je brána opravdu vážně, takže řešení tohoto konfliktu je důležité a my to můžeme podporovat, ale možná bychom mohli být i vůdčím motorem pro řešení. Takže tady bychom mohli položit základní kámen pro vyřešení tohoto problému. Evropská unie by tady mohla uplatnit silný vliv. Já si myslím, že eh, by s tím získáme politickou důvěryhodnost. Děkuji mnohokrát. A nyní bych rád přivítal paní komisařku, paní Ferrero Waldnera a máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní Islerbige. Skutečně eh, jako spolupředseda Tokio v mírovém procesu na Sri Lance, Evropská komise a já osobně jsme sledovali vývoj na Sri Lance velice bedlivě a musím říci, že v nás stávající situace vyvolává velké obavy, také to má tragické humanitární dopady a to je také vysloveno v posledních eh, závěrech eh, Rady eh, GERK a z 23. 2. a také 22. 2. to bylo vysloveno na spolupředsednictví. Máte pravdu, že tam je, jsou tisíce lidí, kteří jsou interně vysídleni, kteří jsou skutečně v pasti kvůli eh, bojům eh, na severu Sri Lanky. Není to už eh, krize, ale je to skutečně humanitární katastrofa. Což nám bylo potvrzeno ze strany nejrůznějších zdrojů, včetně OSN a také ACRC. Nedávné prohlášení vlády, že otevře koridor na evakuaci eh, na severu do bezpečné zóny, je pozitivním krokem, ale chceme vědět, jak to bude konkrétně fungovat, jak to bude vypadat. Požádali jsme všechny eh, zúčastněné strany LTT i Sri Lanské úřady, aby chránili civilní obyvatelstvo, tak jak je to požadováno ze strany mezinárodního humanitárního práva a aby umožnili bezpečný dobrovolný odchod lidí právě ze zón konfliktu. Žádáme obě strany. Jsou obě strany zodpovědné za ohromný eh, nárůst úmrtí civilního obyvatelstva. Je zde naléhavá potřeba, abychom zachránili životy civilistů na Sri Lance, tak jak to bylo také zdůrazněno panem Johnem Holmesem, tajemníkem OSN, který poukázal na vysokou úmrtnost civilního obyvatelstva a také na ICRC. Komise je přesvědčena, že výsledek této krize bude trvalý, že bude znamenat smíření, jednotnost Sri Lanky a v tomto kontextu velice silně podporujeme výzvu pana Holmse, eh, aby srílanská vláda ukončila boje, aby civilní obyvatelstvo mělo možnost eh, se dostat do bezpečí, aby tam ještě tygřové umožnili také odchod eh, těchto obyvatel. Také spolupředsednictví žádá aby tamilští eh, tigrové, eh, tigři eh, složili zbraně, nicméně tento požadavek byl ignorován a byl zamítnut. Máme pocit, že srílanská vláda má povinnost chránit své, všechny své občany a také to bylo vysloveno v závěrech rady, aby bylo dosaženo příměří, aby lidé měli možnost uniknout z válečné zóny, aby také jim byla poskytnuta lékařská pomoc a také potraviny. Například to navrhla také Indie minulý víkend. Čili situace nás velice znepokuje, hlavně v oblasti lidských práv, především v kontextu zpráv e, ze strany mimosoudního e, zabíjení, únosů a tak dále. Je důležité, aby vláda například vyšetřila eh, veškeré případy. Pochopitelně musíme jít pro, proti beztresnosti. Čili Evropská unie, a já to mohu říct si sama za sebe, je přesvědčena, že neexistuje vojenské řešení situace na Sri Lance. Potřebujeme politický dialog, který povede k smíření, k trvalému míru. Trvalý mír můžeme vyřešit pouze tím, pokud budeme řešit konflikt, který vedl k tomuto střetu. A jako spolupředsedající jsem vždy říkala, že existuje pouze politické řešení pomocí decentralizace, devoluce. Bohužel toto řešení eh, bylo smeteno ze stolu, ale zcela jistě se k němu musíme vrátit. Děkuji. Děkuji. A teď eh, budou mít slovo zástupci politických skupin. Nejprve za EPPED. Dvě minuty. Pan Tanok. Eh, pane předsedko. Tento brutální občanský konflikt na Sri Lance se konečně blíží ke konci. Je brzy e, říkat, zda to bude znamenat také konec teroristické činnosti tamilský tygru. Samozřejmě bychom neměli podporovat stále přímění, příměří, aby se nemohli tamilští tygři přeskupit. A jedinou alternativou je, aby buď posložili zbraně, anebo aby byli znovu poraženi, aby byli poraženi, ale vedlo by to k dalším obětem. Dlouhodobé příměří by bylo katastrofou, jak ukazovali sebevražedné strašné útoky na Sri Lance, ale tyto tygři jsou mm, velice krvežízniví a zcela správně je EU i USA pokládají za teroristickou organizaci. Měli bychom jasně podporovat prezidenta Rajapaksu, aby mm, se ukončila tento konflikt, který vedl jenom tak obrovskému utrpení lidí a kteří tak zničil životní prostředí na krásném ostrově, ale tisíce mm, civilistů jsou pořád chyceni do pasti na úzkém pobřeží a je, musí mít možnost odevít, aby armáda mohla dokončit ofensivu. Můžeme očekávat, že eh, tamilští tygři budou, a to také dělají, využívat ty civilisty jako eh, lidské eh, štíty, protože tamilští tygři nechtějí slyšet, když mezinárodní společenství volá potom, aby se utvořily mezinárodní koridory, aby bylo možné, aby tito civilisté odešli bezpečně z zóny konflikta aby se zabránilo dalšímu krveprolití. A vláda k, k, k, Sri Lanky eh, samozřejmě to chápe, ale pochopitelně, že i ta trpělivost armády má své meze, protože často tamhlští tygři se mísí mezi civilní obyvatelstvo. Takže samozřejmě jsme pro humanitární koridory a eh, chceme, aby došlo k přerušení eh, ozbrojeného konfliktu, ale chceme zase, aby také tamilští arménští tygři byli úplně poraženi a aby místo toho vznikla multietnická eh, Sri Lanka, kde by byla maximální autonomie pro menšiny a kde by se všichni mohli podílet na všech těch krásných zdrojích, které Sri Lanka má a aby to byl unitární stát. Děkuji pan Evans za, PS, za eh, stranu evropských socialistů. Pět minut má. Eh, děkuji mnohokrát. Já velice vítám tuto rozpravu za přítomnosti paní komisařky. Velice jí děkuji za, eh, za její jasné a za seriózní prohlášení. Je to velice důležitý předmět a samozřejmě můžeme jenom litovat, že o tom hovoříme, když je 11 večer je tady málo lidí. Ale kolegové, ta, málo lidí neobráží to, jaký je zájem, ten je větší, protože poslanci si uvědomí, jak je to důležité. Opravdu, jak říkala paní komisařka, jsme hluboce znepokojeni a dnešní rozprava také uznává, že situace eh, se pohnula dále a jak řekla paní Lebegej na začátku, musíme vyslat velice silný signál ohledně zhoršující se situace, která se zhoršuje s každým dnem. Já podporuji návrh na usnesení s výjimkou jednoho slova dočasné. A velice lituji eh, toho, co teď řekl pan Tano, který řekl, že dlouhodobé příměří by bylo katastrofou. Určitě, kolegové, já na vás tady apeluji, přece nemáme zájem jenom na dočasné příměří. V každém eh, konfliktu na světě tento parlament eh, vždycky, jakožto parlament soucitních lidí, vždycky volal po trvalém příměří, což by, pro, vedlo k diplomatickému přebudování, jak řekla paní komisařka, aby vznikl i dialog, abychom se nakonec dostali k mírové, spravedlivé multietnické společnosti. O tom hovořil pan Tanoka, s tom s ním souhlasím. Takže já tleskám zeleným za jejich první pozněvací návrh a myslím si, že všichni slušní lidé tady se obávají, co se děje s civilisty a jestli to schvalují také. Dočasné příměří ze své podstaty znamená, znamená návrat k do války zase později. A nikdo, kolegové, to nechce. Návrat k válce, to by znamenalo více smrtí, další utrpení, další humanitární tragédie a já nemohu uvěřit, že nikdo na žádné straně této sněmovny by si to mohl přát. Stejně tak pozměňovací návrh 2, ten podporuji, protože odsuzuje všechny e, akty násilí, ať už se jich dopouští kdokoliv, na kterékoliv straně konfliktu. Nemůžeme schvalovat žádné násilí, včetně nedávných sebevražedných útoků, na kterých už tady byla řeč. Teď bych se podíval na třetí a čtvrtý a pátý pozměňovací návrh. Kolegové, prosím o trpělivost. Já bych vám něco přečetl, co jsem dostal od um, člena parlamentu uh, um, pana Servaráže v distriktu Jafra ze Sri Lanky, datováno 10. března. Chtěl bych vás naléhavě upozornit na smrt uh, u civilistů v rukou uh, v armády, která má tříštivé bomby. A um, to, k čemu došlo v několika hodinách 10. Eh, března. To, to, eh, armáda zcela bez rozdílu napadala eh, všechny části v té um, zóny, která by měla být bezpečná. A používali tříštivé zbraně a více než 130 civilistů zahynulo, včetně dětí a více než 200 lidí bylo těžce zraněno. Pochybuji, že by někdo řekl, že si to někdo vymyslel. Myslím, že musíme udělat vše, abychom napomohli tomu, aby se skoncovalo s takovýmto násilím. Také se zmiňuje o svém kolegovi, eh, pan Karakataraktum, který žije přímo uprostřed této zóny, takzvané zóny bezpečí. A ten říká, že od 1. ledna do 6. března 200 eh, 55 civilistů bylo zabito eh, bombami a eh, více než 580 civilistů, 5000 civilistů bylo těžce zraněno. Armáda eh, používá dělostřelectvo, používá bomby z letadel a každý den zabíjí 30 až 40 civilistů. Nemyslím si, kolegové, že by si tohle někdo vymyslel. Na základě toho, co řekla paní komisařka, na základě všech těch svědectví, které máme od nevládních organizací, které se dostaly do blízkosti toho místa. To vypadá, že to opravdu obráží to, co se tam děje. Šestý pozměvací návrh. Tady se hovoří o zprávě pana eh, Johna Holma, to mi jeho excelence ambasador poslal. A tady říká, že eh, je velik strašně moc lidí v některých transitních místech. A tom, o tom já hovořím ve svém poznávacím návrhu 6, že to je to přelidněné, přelidněná místa. Já mám tady také fotografie těchto táborů. Pokud chcete, můžete se na ně podívat zase. Myslím, že jsou původní, že to nikdo um, nesfalšoval. Zase uh, tam mají kancelář velice blízko v, kom, v Kolombu u té zóny, kde už je skutečně nebezpečí. Pak pozněvací návrh 7, 8 a ty vlastně eh, posilují ten původní eh, prohlášení o eh, té zóně. Chceme, aby tam byl přístup nejenom k té zóně, kde se vedou boje, ale také k zóně pro uprchlíky, aby tam všechny nevládní organizace měly přístup. Humanitární organizace, určitě všichni humanitární prostřední organizace podporují. A devátý pozměvací návrh. Tady se obracíme na generálního tajemníka OSN, protože, jak se obráží v názvu, eh, je to mezinárodní krize a proto se na něho obracíme. Takže já opravdu děkuji ještě jednou zeleným a chtěl bych eh, vás požádat, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které předložili politické skupiny. Děkuji. Nyní slovo uděluji paní Isler Pega. Zelení, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, paní ferrero walter za její vystoupení. Děkuji za odpověď na výzvu nevládních organizací a obyvatel, kteří jsou v pasti. Je pravda, eh, že jsme se obávali, abychom nespadli do stejné situace jako na Barmě po tsunami v roce 2006, eh, kde tam byl zablokován vstup humanitární pomoci a dnes musíme učinit vše proto, aby humanitární pomoc se dostala až k obyvatelům, kteří je potřebují. Chtěla bych se také obrátit na mé kolegy zde eh, z PPE a ze strany socialistů, protože já si myslím, že musíme být rozumní Předložili jsme tento návrh naléhavého usnesení a učinili jsme to proto, aby se Evropský parlament k tomu vyjádřil a abychom zítra měli stanovisko. Nepřála bych si v žádném případě, aby kvůli různým názorům, které tady jsou, kvůli různým sporům, pokud jde o e, dočasné příměří nebo okamžité příměří. Nepřála bych si, abychom to Eh, kvůli některému stábru neschválili. Takže volám vás k tomu, abychom byli rozumní. A chtěl bych říct především panu Tanokovi, eh, a tady bych si vypůjčila slova od paní komisařky, žádný ozbrojený konflikt nikdy žádný problém nevyřeší. Všichni to víme, válka nikdy nic nevyřeší. Požadovat eh, dočasné příměří, to není odpovědný přístup vůči lidem, kterých se to týká. Znamená to, že bychom je uvrhli do budoucí války, která by se opět obnovila po té, co by se část obyvatel evakuovala. Tamilské obyvatelstvo náleží eh, do této oblasti, je to jejich území, jsou ze Sri Lanky, patří jim to a proto musíme velmi opatrně nakládat s touto otázkou. Já jsem ochotná k ústupkům, chci stahnout některé pozměňovací návrhy, pokud ten celek bude dobrý, pokud dosáhneme společného stanoviska a pokud bude možné vyslat tento silný politický signál celému světu. Děkuji. A nyní dostanou slovo ostatní. Zapsadí řečníci nejprve pan Van Orden. Děkuji, pane předsedo. Neměli bychom si dělat eh, špatnou představu o tom, jaký dopad bude mít válka na nevinné. Musíme z morální povinnosti udělat vše, co můžeme, abychom pomohli těmto lidem, abychom poskytli humanitární pomoc. Z tohoto důvodu Evropský parlament eh, schválil toto usnesení, eh, které se týká Sri Lanky před třemi týdny. Desetiletí na Sri Lance probíhají teroristické útoky ze strany tamilských tigrů nejsou to legitimní síly pro demokratickou vládu, čili LTT provedly sebevražedné útoky, také používají například ženy v těchto útocích, dětské vojáky, lidské štíty a během 26 let provedly tisíce eh, vražedných útoků po celé Sri Lance. Před několika dny 14 lidí bylo zavražděno v rámci sebevražedného útoku v rámci muslimských oslav. Čili je to konečná hra a vždy eh, se obracejí na mezinárodní organizace, aby se vyvázely ze své odpovědnosti. Čili řada z nás byla nešťastná eh, se usnesením, které bylo schváleno řada lidí se chtěla zaměřit především na srílanskou vládu. Nemůžeme podpořit některé pozměvací návrhy, jak jsme slyšeli od pana Evince, které eh, jsou pouze citovány z jedné zprávy nevládní organizace. Čili vládní eh, vojska údajně tvrdí, že nikdy nestřílela na tyto zóny. Generální tajemník OSN eh, žádal tamilské Tegry, aby stáhli eh, zbraně z oblastí, kde jsou civilisté, aby umožnili humanitární pomoc, aby tyto občané netrpěli. Evropská unie odsoudila kroky tamilských tigrů, eh, že neumožňuje civilistům, aby opustili místo konfliktu musíme požádat tamilské Tigry, aby složili své braně, aby umožnili civilistům, aby odešli z území konfliktu. Čili musíme poskytnout humanitární pomoc, lidé se musí těšit na lepší život a celá Sri Lanka se může vrátit na cestu demokratické politiky a může vytvořit prosperující společnost pro všechny své občany, kteří nebudou trpět teroristickým útlakem. Děkuji, pan Leinen, dvě minuty, máte slovo. Děkuji. Hovořilo se tady o tom, že bychom potřebovali politické řešení eh, ve Sri Lance. Já jsem byl několikrát v této zemi jakožto člen eh, jeho azijské delegace a vím, jak lidé po 25 letech násilí touží po míru. Musím ovšem také říci, že v takové válce eh, by musela NTT učinit krok, který neučiní. Vy jste to zmínili a ministři zahraničí 23.2. vyzvali tuto organizaci, aby složila zbraně a aby ukončila teroristické útoky. V této zemi už 50, 25 let panuje teror a samozřejmě je tam velký uh, nepořádek. Eh, já jsem velmi pro věc eh, tamilského obyvatelstva a velmi odhodlaně zamítám eh, kroky tamilských tigrů a po týdny slyš, jak jsou lidé zatýkáni v této zóně a podle agentury Reuters bylo včera řečeno, že tam jsou lidé stříleni, pokud chtějí opustit tuto zónu. Takže toto je velmi silná výzva pro tamilské tygry. Je velmi nutné se na ně obrátit a apelovat na ně, aby ukončili tyto praktiky, protože tak to není možné pokračovat. Civilisté jsou tady samozřejmě v zóně, kde jsou eh, odstřelování z obou stran a musíme apelovat také na vládu, aby připustili civilní eh, humanitární pomoc. Toto je boj, kde je mnoho obětí a já si myslím, že bychom se měli připravit také na řád po válce, na uspořádání po válce. A tady je potřeba v ústavě nabídnout určitou decentralizaci, eh, určitou formu zprávy obyvatelstvem, které zde žije. Evropská unie tady může poskytnout velmi účinnou pomoc a já jsem si jist, že vy, komise i my jsme k tomu eh, ochotně. Děkuji. Dobře, nyní tedy eh, bude následovat eh, Catch Jsou tady tři žádosti o slovo. Pan Rubik. Ja, danke, Herr Präsident, sehr geehrte Kommissar. Eh, vážený pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, donívám se, že to, co říkala paní komisařka, tady to, že vojenské řešení není možné, by mělo být vytištěno na titulních stránkách eh, ve Sri Lance. Je tady velké napětí a problémy, které se zde nakupily za mnoho let. Ve skutečnosti se vláda neustále snaží tady nalézt nějaké, nalézt nějaké řešení, ale já si myslím, že komunikační strategie selhává. Musíme si také uvědomit, že strategická poloha Sri Lanky jejich pozice vyvolává určité extrémní vlivy a zem sama o sobě je zvládá jenom velmi obtížně. Měli bychom dbát na to, aby se vylepšila ekonomická situace a infrastruktura v této oblasti tak, aby došlo eh, k nutné komunikaci mezi oběma sportními stranami a možná by bylo dobré tady eh, využít zprostředkovatele. Děkuji. Please, Mr. One minute. One minute. Er Pane předsedo, to, co se v tuto chvíli děje na Sri Lance, jsme mohli očekávat už dlouhá léta. Není to pouze humanitární krize. Po dlouholetém úsilí eh, severovýchodu oddělit se tady není došlo k této situaci, byla tady snaha nalézt mírové řešení, ale ten, eh, který se toho dříve účastnili, je nyní ve vládě. V létě 2006 vláda na Sri Lance přerušila mírová vyjednávání a jednostranně se vlastně pustili eh, do vojenského řešení. Obě dvě skupiny by měly vlastně být v mírovém soužití, ale od té doby se situace velmi zkomplikovala a e, řešení se odsunulo do budoucnosti. Musíme se opět vrátit k úsilí o mír Mangala. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za vaše jasná slova. Já si myslím, že se musíme zaměřit především na osud civilního obyvatelstva. A to, co eh, řekla 23.2. ministerská rada, by mělo platit, tedy potřebujeme okamžitě příměří. Evropská unie potom volá a já si myslím, že bychom to měli doplnit také slovem temporary, protože jinak bude ta humanitární krize pokračovat. V této situaci, kdy se, kde se nachází tito lidé, kteří jsou zde eh, pasti a kteří chtějí opustit eh, toto území. Tady bychom se měli obrátit proti veškerým aktům násilí, eh, které brání těmto lidem, aby mohli opustit toto území a v tuto chvíli je mi potom jedno, jestli je to prostřednictvím tamelských tigrů anebo prostřednictvím vlády. Měli bychom usilovat především o dobro lidí, kteří tam žijí. Možná bych se mohl ještě obránit také na eh, kolegy z dřívější koloniální mocnosti, a já mám pocit, že je špatný ten dojem, že je tady určitá politická motivace jednostraně eh, podporovat jednu stranu. Já eh, tedy doufám, že se tím neusiluje o volební hlasy. Tím končíme tuto rozpravu a ještě paní komisařka. já jsem jenom chtěl eh, naznačit že jsem se hlásil což jsem udělal což smím udělat. Děkuji, děkuji velice stručně. Já bych chtěl jenom poblahopřát Ano, já jsem opravdu upoutal pozornost pana předsedy a chtěl bych poděkovat panu Myers za jeho poznámky. Ten se také zmínil o práci pana Erika Solda z Norska, který vykonal velkou práci. Já jsem se s ním sešel mě před několika dny v Oslo. Pan Keller skutečně správně řekl, že nás musí zajímat hlavně osud civilistů. A ze všech těch pozměňovacích návrhů nejdůležitější je ten první, který vyzývá k bezprostřednímu a naprostému příměří, což musí být v zájmu všech lidí na Sri Lance. A máme tolik eh, svědectví a nejsou to jenom nějaká nepřímá svědectví, kde se hovoří o humanitární katastrofě a o substandardních podmínkách, v nichž eh, lidé žijí. O tom hovoří Evropská komise, Mezinárodní červený kříž, eh, Refugee Care, Netherlands, čili celý název této rozpravy je zhoršující se eh, humanitární situace na Sri Lance a proto je naší povinnosti, abychom dělali všechno, abychom jim pomohli. A myslím si, že to dokáže a že to je správná cesta vpřed. Děkuji já jsem eh, aplikoval toto pravidlo velice přísně. Já jsem měl možnost poskytnout slovo pěti řečníkům, dal jsem ho eh, třema, třem, pan Evans už se vyslovil, ale Teď má slovo paní komisařka. Děkuji. Eh, vážení eh, panové poslanci za tuto důležitou rozpravu, byť byla eh, pozdě a ehm, byla krátká. Od začátku mandátu tohoto komise, jak jste možná zaznamenali, jakožto spolupředsedkyně jsem se velice zabývala Sri Lankou. Byly okamžiky, kdy jsme měli naději. To bylo spíše na začátku, ale naděje se rozplynula. Pak byl ženevský proces. Já sama jsem se toho chtěla účastnit. Bylo to velice těžké pro vládu Sri Lanky, ale bohužel ten každopádně se tento proces hroutil. Já jsem byla ochotná také jet až na, tam na sever a začít zprostředkovatelskou činnost, tak jako to dělal můj předchůdce Chris Patton, ale sever nebyl oficiálně připraven. Řekl, že pan Parker Program měl snad eh, zarděnky nebo příušní, nebo eh, spalničky. Já souhlasím hlavně s panem Gelem, který řekl, a to je také moje obava, eh, nebo můj první zájem, že humanitární zájem je na prvním místě zájem o lidi. A my opravdu Velice často jsme největším humanitárním dárcem na Sri Lance. My jsme věnovali už 90 milionů euro na humanitární pomoc v roce 2000, eh, na roky 2008 až 2009. Postupujeme přes partnery, jako je Mezinárodní organizace Červeného kříže, OSN a některé nevládní organizace, které jsou opravdu ochotny pomáhat obyvatelstvu, které je tím zaseženo, ale mají velikánské problémy, aby měli vůbec možnost přístupu do zóny konfliktu a od září 2008 Mezinárodní červený kříž byl vlastně jedinou organizací, která vůbec měla svolení eh, fungovat ve Dváni, což je ta oblast, kterou mají pod kontrolou stabilní firmy A World Food Program například tam mohl poslat pár konvojů s potravinami, ale eh, to stačilo jenom asi na 50% potřeb. My jsme pak poskytli dalších 7 milionů eh, těm dvěma organizacím na humanitární humanitární pomoc v roce 2008. A také jsme neustále tlačili na úrovni Kolomba i Bruselu, aby tady byl lepší přístup eh, pro humanitární organizace k těmto obyvatelům a proto mohu pouze říci, že spolu s ostatními spolupředsedy, konkrétně s Norskem, jsme využili veškeré, veškerých příležitostí, abychom tlačili na strany konfliktu, aby plnili dohodu o příměří z roku 2002 a aby se snažili vyřešit konflikt mírově, ale nic nefungovalo. Bylo tady mnoho výzev k návratu k vyjednávání, ale ty byly vždycky úplně ignorovány a bohužel vojenská cesta převládla. Ehm, místo pro eh, intervenci ze strany mezinárodního společenství se tak za poslední léta stále zužovalo. Ale mohu také říci, že nikdo ze spolupředsedů nikdy neopustil tuto misi, toto poslání a že my i nadále hodláme přispívat k mírovému řešení konfliktu, o čemž dosvědčuje i eh, tiskové sdělení, které vyšlo 3. Eh, února ze strany spolupředsedů, jistě ho znáte. Takže si myslím, že musíme pořád tlačit na to, aby humanitární přístup byl umožněn a aby civilisté mohli z té zóny konfliktu odejít. A potom, až nastane eh, správný moment, budeme se snažit zase, aby byl obnoven politický dialog. Budeme se snažit přesvědčit strany, že politické řešení je jediným východiskem, protože jinak tam bude gerilová válka. A ani to nic nevyřeší, co se týká tohoto překrásného ostrova který opravdu byl kdysi rájem a mohl by se jim opět stát. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste sem přišla a tím ukončuji tuto rozpravu a o návrhu o na usnesení se bude hlasovat zítra v obvyklou dobu. Zítra od 10 do 1 a od 3 do 4, eh, jestli se nemýlím. Od 10 do, 1, já, já jsem myslel, že to bude od 9. Od 9 ne, tak opravdu od 9. Čili od 9 do 1 a potom od 3 do 4.